Nyní se tady dostáváme k hlasování jmenování pana Juliana Kinga členem komise. Hlasování bude tajné. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ještě jednou se ptám, za všichni kolegové a kolegyně odevzdali svůj hlas. Prosím, pospěšte si. So, letzter Aufruf. Poslední výzva. Hlasovali všichni? V tomto případě je tedy hlasování u konce. Hlasovalo 638 kolegů, pro hlasovalo 394 kolegů, proti 161 kolegů a 83 kolegů se zdrželo. Stanovuji tedy, že pan Julian Kings byl zvolen členem komise. Pane komisaři, já vám blahopřeji k vašemu zvolení. Myslím si, že není přehnané, když říkám, že se ujímáte úřadu za velice zvláštní a specifických okolností. Navzory tomu vám přejeme mnoho úspěchů při vykonávání vašeho úřadu. Vím, že jste jasný pod odpůrce členství Velké Británie v Evropské unii, takže já jsem přesvědčen o tom, že svou práci budete provádět ve smyslu a ku prospěchu Evropské unie. Ještě jednou vám blahopřeji. Milé kolegyně a milí kolegové, a pokud se vám to pokud se vám zde v Evropském parlamentu nelíbí, nemusíte tady být, nikdo vás nenutí. A nyní se dostáváme k hlasování o naléhavých záležitostech. Prosím. Pan poslanec Martin, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem vás velice pozorně poslouchal, vážený pane předsedo. Vy jste vysvětlil poslancům, že pokud nejsou spokojeni s tímto rozhodnutím, aby odešli. Já bych vám chtěl říci, pane předsedo, a jistě je to i v našem jednacím řádu, že jsme zde nebyli jmenováni panem Šulcem. Ne. My jsme byli zvoleni demokraticky, my jsme byli zvoleni francouzským lidem. Wir kommen jetzt zur Abstimmung Dostáváme se k hlasování o společném návrhu usnesení sedmi politických skupin týkajícího se Filipín. Pod, po, po odstavci 4.6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Budeme to muset ověřit. Takže elektronicky ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. A nyní jsme u návrhu 4, kdo je pro, proti, strželi se, bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, strželi se, zamítnuto. Návrh 2 pro, proti, strželi se, přijato. Návrh Dobrá, ověříme to. Budeme tedy elektricky ověřovat návrh číslo dvě. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato. A jsme u návrhu číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Bylo to přijato. A nyní se dostáváme k usnesení v pozměněné podobě jako celé. Kdo souhlasí, kdo podporuje usnesení, proti, strželi se, bylo to přijato. A dostáváme se k návrhu usnesení šesti politických skupin k situaci v, v Somálsku. Pozměňovací návrh číslo jedna, kdo je pro, proti, strželi se, zamknuto. Usnesení jako celek pro, proti, zdrželi se. Přijato. A jsme u návrhu usnesení sedmi politických skupin k situaci v Zimbabve. E, návrh číslo jedna pro, proti, zdrželi se. Budeme to muset elektronicky ověřit. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato. Návrh usnesení v pozměněné podobě, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Děkuji vám.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 proti, zdrželi se, přijato. 33, promiňte, 34b, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 33 CP Já to neslyším, říká paní předsedkyně. Já vás neslyším. Chcete to ověřit? Chcete to ověřit? Já vás neslyším. Tak, takže paní předsedkyně říká, že nemáme polské tlumočení. Dobře, takže budeme pokračovat a zjistíme, zda to již funguje. 33 CP, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní to je návrh komise. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní legislativní usnesení. Hlasujeme po jménech. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Blahopřejeme. Nyní se dostáváme ke zprávě pana Ješka. Nyní je to návrh z výboru. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. To bylo blokové hlasování a nyní to je jedna CP. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále je to článek 2, odstavec 1 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní je to 1 CP, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 1 CP, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 1 CP ve třech částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dru- třetí část pro, proti, zdrželi se, Přijato. Návrh dvě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jedna CP pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Jedna CP pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Trojka pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Končím hlasování. Přijato. Ale musíte zvedat ruce. A nyní původní text. A je, je zde návrh ze strany pana Ortasuna. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Je to k šest dvojce po bodu C, který by zněl následně minimální administrativní sankce alespoň v, tom, v té čase eh, toho profitu nebo i ztrát eh, eh, třetích stran, třetích strán a tak dále. Děkuji. Je k tomuto návrhu ústnímu nějaký protinávrh? To je více než 40. To znamená, že nemůžeme tento návrh schválit a dostáváme se k dalšímu bodu. A to je čtyřka. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se. Zamítnuto. Dále jedna CP. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Šestka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní návrh komise, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní ještě pan zpravodaj. Já bych rád požádal o odložení hlasování o tomto návrhu na základě článku 61.2 jednacího řádu. Děkuji. Takže budeme hlasovat o tomto návrhu. Kdo je pro tento návrh pana zpravodaje? Kdo je proti? Drželi se? Přijato. To znamená, že se to vrací výboru tak, aby mohlo dojít k dalšímu jednání s radou. A tím se dostáváme ke zprávě paní Keller. A nejprve je to z, z výboru a blokové hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Čtyřka. Pro? Proti? zdrželi se, přijato. 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dobře, ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Musíte ale zvedat ruce. A nyní je to návrh komise. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní legislativní rezoluce jako celek. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A nyní je to zpráva kolegyně AGA. Blokové hlasování návrhu výboru, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní je to návrh komise, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní legislativní hlasování jako celek hlasujeme po jménech. Můžeme hlasovat. Končím hlasování. Přijato. A nyní klíčové cíle 17. konference stran umluvy CITES a nyní budeme hlasovat o celém usnesení pro, proti, zdrželi se, přijato. Dalším je zpráva pana Ferbera. Návrh dvě, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Trojka, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyřka, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jednička, pro,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 Přijato. Druhá část bude pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Odstavec 30 ve dvou částech. Kde pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Druhá část. Kde pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Odstavec 33. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Eh, odstavec 35, kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Odstavec 39, kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Odstavec 42, kde je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Odstavec 43, kde je pro? Proti? Zdržel se? Přijato celé usnesení. Jmenovitě zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Congratulations. Blahopřejeme. Teď zpráva Krasnodemsky. Odstavec 17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 Spravodaj. Eh, děkuji. My bychom chtěli změnit formulaci dodatečné administrativní eh, zátěž na nenutná administrativní, na zbytečná administrativní zátěž. Je někdo proti této ústní změně?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 proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se. To musíme zkontrolovat. Druhá část, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto.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 hlasování o celém usnesení, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím eh, hlasování. Je to přijato. Blahopřejeme. Další zpráva, zpráva Renáte Weber. Odstavec číslo 5. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato, kontrola, dobře, zkontrolujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 18 na dvě části. První část eh, jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ověříme. Pozměňovací návrh 2. První část jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 35. Na dvě části. Pro? První část. Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 53 na dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Odstavec 59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto.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 Úvodní ustanovení E. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Úvodní ustanovení U. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď usnesení jako celek jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A jdeme na další, poslední hlasování. Zpráva paní Harkin, odstavec 13 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 18. Jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 19 na dvě části. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část pro a proti. Odstavec 22 jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 24 na dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se?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 proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 53, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Úvodní ustanovení Q, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto úvodní ustanovení R jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Usnesení jako celek. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Děkuji vám. Bylo Měl ze začátku ještě prázdninové letní pocity. will continue. Budeme pokračovat a nastal čas na vysvětlení hlasování a první dám slovo eh, Hananu Danielovi.